Dostáváme se k hlasování. Prosím vás, usaďte se. Začneme s usnesením o lidských právech na Krymu, zejména s ohledem na krymské Tatary. Odstavec 7, tady máme ústní návrh kolegy Plenkoviče. kolego. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Co se týká ústního pozměňovacího návrhu k článku 7, to je skutečně pouze technická oprava jedné části věty, kterou jsme odsouhlasili během vyjednávání a